Jako předkládám tedy celou, celý text usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Další bod je hlasování o šesti návrzích usnesení o Nepálu. Máme tady některé pozměňovací návrhy, pan, pan Romeda i Rueda. Jenom velice stručně. Mám několik eh, ústních pozměvacích návrhů, které mohu předložit eh, najednou a budeme o nich také najednou hlasovat za prvé. Eh, ANC nahrazujeme civil war, nahrazujeme armed conflict, dále nahrazujeme slovo PLA, formalized competence, dále former Maoist competence. Dále nahrazujeme terminate slovem abolish a zadrvan eh, se dáme opět slovo abolish 9 CPN nahrazujeme UCPN lomeno N v K eh, nahrazujeme other slovem close to a eh, dále Eh, nahrazujeme highest illiteracy rate. Dále permanent constitution bude eh, 15, poslední odstavec věta. However, its status as an independent body has not enshrined by law. A dále ve 20 eh, odstraňujeme slovo revolutionary. To jsou všechny pozměňovací návrhy já předpokládám, že s nimi všichni souhlasí, takže proto jsem to jen takto přečetl. Bez mikrofonu. Eh, byly rozdány eh, politickým skupinám. Všechny politické skupiny by je měly mít písemně. Předseda, je nějaká námitka? Není. tak já předkládám ústní pozněvací návrhy k hlasování. Hlasujeme najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. A teď máme odstavec 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, bod L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. E, M. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nakonec hlasujeme o šesti návrzích usnesení o Líbii. E, tady bude jmenovité hlasování o celém usnesení. Připravte si kartičky, zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Všichni hlasovali? I pan posl hlasoval, výborně. Takže hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Bylo schváleno. A teď mám ještě určitá sdělení. Já to teď přečtu česky. Paní Janine Hennis Plašard a pan Luis Bonte písemně oznámili, že odstupují z funkce poslanské Evropského parlamentu, protože byli zvolani poslanci nizozemského parlamentu.